So, alle Abstimmlisten. Máme hlasovací listy. Nejprve všechny po ránu zdravím. Máme před sebou pěkný program. Já tady srdečně zdravím i kameramany z parlamentu, kteří tady filmují kvůli kolegyni McEvanové, její televize. Ne, to je žert. Eh, usmívá se předseda a zahajujeme první kolo hlasování a k tomu eh, mám prezentaci Krise Davise. Má slovo. Pane předsedo, pochopil jsem, že nemáme překlad eh, pozměňovacích návrhů v rozporu s jednacím řádem a vím od stínových zpravodajů, že tady máme taky podporu napříč stranami, abychom eh, hlasovali i přesto, z důvodu které chápu, ale bylo by dobré získat jasné vysvětlení, proč chceme postupovat v rozporu s jednacím řádem. Milí Chrisy Davisy, my jsme se na tomto postupu dohodli, když jsme stanovovali lhůty eh, pro tuto zprávu. Dohodli jsme se na tom, že pozměňovací návrhy eh, můžeme odevzdat v angličtině. Já jsem se tehdy ptal, jestli je někdo proti. Tehdy tomu tak nebylo a teď mi kolega Holger Kramer, kterému posléze dám slovo, ten mě informoval, že ten, kdo s tímto postupem není eh, srozuměn, všichni kolegové jinak se na tomto dohodli, eh, i kolega Holger Kramer odevzdal svůj pozměňovací návrh v angličtině a Teď dám tedy slovo ještě jednou kolegovi Holgerovi Krámerovi, proč s tímto postupem nesouhlasí, když si výbor odhlasoval, že takto bude postupovat, aby bylo možné neprodlužovat lhůtu kvůli, eh, kvůli překladu. Kolgre, eh, ano, děkuji Matyasi eh, za slovo, nechci to prodlužovat, já jsem měl za to, že tedy eh, jednací řád je podkladem pro práci parlamentu. Nemyslím si, že bychom měli mít možnost jednací řád zneplatnit tak, jak se nám zrovna hodí. Eh, zrovna jde eh, zde jde o poměrně složité spolurozhodovací legislativní zařízení, které vyžaduje mnoho času a myslím, že patří k nejzákladnějším právům poslancům, aby mohli postupovat ve svém jazyce, kdykoliv budou chtít. Já jsem tehdy eh, tady nebyl, když se výbor rozhodl, že pro tentokrát tedy eh, nebude část jednacího řádu platit, ale podle mého názoru výbor vůbec na toto nemá právo. Kdyby eh, mělo to být tak, že nemáme dostatečné kapacity pro překlad, tak bychom si měli eh, rozmyslet, že některé legislativní eh, body prostě nebudeme eh, vůbec vytvářet. Není možné, abychom se dohodli, že nějaký, nějaké pravidlo nebo právní, právní nástroj má prostě vstoupit v platnost už v červenci a že kvůli tomu část jednacího řádu nebude platit. Miní eh, Holgre, eh, my jsme jednací řád eh, nezneplatnili, ten stále platí a podle článku 165.6 má parlament právo a speciálně i výbor má právo, že je možné se odchýlit od tohoto jednacího řádu. A tak to tam stojí. My tady jednací řád naprosto přesně dodržujeme a e, i vy sám jste se řídil tímto naším rozhodnutím. Ale já bych rád nechal znovu ještě hlasovat, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, jestli skutečně tak to budeme chtít postupovat, anebo jestli to máme procesně zastavit. Takže prosím. Ano, dobře. V tom případě jsme se takto rozhodli a budeme dále takto postupovat, o tom nebude už žádná debata a e, pustíme se teď do hlasování. Jedná se o bod pořadu jednání 11, e, nařízení, nařízení e ES 726 z roku 2004 a začínáme tedy pozměňovacím návrhem 2 zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Eh, návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 6. Staženo. Návrh 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Takže navrhujeme o, eh, hlasujeme o návrhu zprávy v pozměněném znění, hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 47 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji. Eh, další eh, elektronické hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 50 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji. A teď tedy hlasujeme o směrnici číslo 7. A začínáme pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 8. Kdo je proti? Elektronicky ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh 8 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 13 proti čtyři se e, zdrželi, schváleno. Nyní návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schválen. Zamítnuto? Ne. Promiňte, omlouvá se předseda. Já jsem se přehlédl, koukal jsem se na devítku. Nyní pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo šest, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o návrhu zprávy eh, elektronicky, jako vždy. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 49 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. A nyní eh, návrh, eh, legislativní návrh usnesení. Také hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 50 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel srdečně blahopřeji Lindě McEvanové. Und natürlich wird der Bericht auch komplett in alle Sprachen übersetzt. Zpráva samozřejmě bude přeložena do všech jazyků, jenom na to chci upozornit. Nyní eh, budeme hlasovat o zprávě Krise Davise o společné rybářské politice a Chris se hlásí o slovo. Prosím, Chris, je máš slovo. Děkuji, pane předsedo, stručně. Měli jsme asi 550 návrhů k tomuto stanovisku. Jsem velice vděčen S tím novým zpravodajům, že mi to pomohli redukovat a podařilo se dosáhnout koncenzu mezi politickými frakcemi, eh, jak co se týče kompromisních návrhů, tak co se týče eh, politického koncenzu. Eh, v několika málo případech jsem eh, doporučil hlasovat proti, hlavně kvůli tomu, že šlo o opakování nebo dublování a nebo v případě pana Ferreira jsem se domníval, že jeho eh, pozměňovací návrhy jdou nad rámec eh, rybolovné politiky. Já doufám, že se podaří podpořit návrh komise a přinutit komisi, aby se více přiblížila zásadám udržitelné rybolovné politiky pro budoucnost a chci vyzvat poslance, aby sledovali eh, to hlasování ve svých politických frakcích a snažili se lobovat pro toto hlasování eh, jednak eh, v červenci a potom na plenárním zasedání v září. Děkuji vám. My máme před sebou tedy velkou práci. Pan zpravodaj už řekl, kolik pozměňovacích návrhů přišlo, teď máme 38 konsolidovaných a kompromisních návrhů, takže hned začneme, kdo je pro číslo 1, proti, schváleno, konsolidovaný návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, konsolidovaný návrh 3, kdo je pro, proti, Zdržel se? Schváleno. Číslo čtyři Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo pět Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo šest Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. sedm Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo osm Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Konsolidovaný návrh 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 je pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 24. Kdo je pro? Proti?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 Zdrželi se přijato 31. Proti. Zdrželi se přijato 32. Pro, proti. Zdrželi se přijato 33. Pro, pro. Proti. Zdrželi se přijato 34. Proti. Zdrželi se přijato 35. Pro. Proti. Zdrželi se přijato 36 pro, proti, zdrželi se přijato, 37, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 38, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Äh, Chris Davis, ty pozměňovací návrhy byly pouze v angličtině. Žádné námitky nejsou z vaší strany. Dobrá, děkujeme, tak můžeme pokračovat. Well, uh, I, can I take this opportunity? Mohu využít na to příležitosti a poděkovat sekretariátu za veškerou práci, za to, že jsme se mohli dostat takto daleko. Další pozměňovací návrh je číslo 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 167. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel... E, proti? Ještě jednou, 167, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 169, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Dále 177, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 178, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 186. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To není jasné. Ověříme elektronicky. Číslo 186. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 pro, 34 proti, 0 se zdrželo, zamítnuto. Teď tedy číslo 190. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Zdrželi se. Přijato. 196. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 197. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 199. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. To není jasné, takže elektronicky 199 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 39 pro, 14 proti, přijato. 200. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 201. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 13. Kdo je... Pardon? Kontrola 201. Dobrá. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 28 pro, 27 proti. Přijato. Takže 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 202. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se.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 Ještě jedno. 223. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 224. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 225. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Hm, nejasné. 225 zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasováním.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 proti, zdržel se. Přijato. Teď 231. A kontrola, aha, 231. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 26 pro, 28 proti, zamítnuto. 233. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 234. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 235. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kontrola elektronicky. 235. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro, 19 proti, 4 se zdrželi. Přijato. To nebylo jasné. Dobrá, 236, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto, 237, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. A teď zase skáčeme. Jako další je 254. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato, 256, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 257, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 258, kdo je pro? Proti? Ještě jednou prosím, kolegové, hlasujte. Ano, jo, 258, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 272, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato 273, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato 275, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato 281, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 292, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 31. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 300. Kdo je pro? Proti. A moc rychle. Tak ještě jednou. Číslo 300. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A teď zase skáčeme. A 41, schváleno. 324, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schválilo. 335, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, Ještě jednou opakuji. 335, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky. Hlasujeme elektronicky návrh 335. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 24 proti, schváleno. 336 nyní. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 339, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 43, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 44 je staženo, 340, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 343, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnu to. E, Ověříme 343 elektronicky. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 pro, 31 proti, zamítnuto. 344. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. 345. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 346, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky. 346 ověřujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 26 pro, 28 proti, Nikdo se nezdržel zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 347, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 350, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme elektronicky 350. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 28 proti. Zamítnuto. 47. 47, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 351, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 352, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. 363, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 371, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 52, zpravodaj, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 380, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 57, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 387, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 388, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 389, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 390 pro, proti, zdržel se, schváleno, 391, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 392, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 393, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 394, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 395, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 398, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 399, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 400, kdo je pro, proti, zdržel se Ověříme elektronicky. Kontrolujeme čtyřstovku elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 pro, 34 proti, zamítnuto 401. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno 402. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 60. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, 403, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 61, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 404, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme elektronicky návrh 404. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 28 proti, tím zamítnuto. 405, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 406, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 407, kdo je pro? Proti zdržel se. Ověříme elektronický návrh 407. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 26 pro, 29 proti, zamítnuto. A nyní dále 420 Julie Gerling, 420 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 422, kdo je pro, proti, zdržel se. dva ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 25 pro, 31 proti, zamítnuto. 423, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 424, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 425, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní přeskočíme až k návrhu zpravodaje 68, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 436, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 437, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 438, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 439, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 440. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 441. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 442, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 443, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 444, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 447, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 446, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 445, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 450. Kdo je pro? 450. Ještě jednou. 450. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 451. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 453. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 455, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 456, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 400... 457, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 458, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 459, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 460 a 464 bude unblock, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijaty. 461, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 462, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 465, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 467, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 78 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 80. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 469. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 82, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 83, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 470, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 471, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 84, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 85, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 87, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 88, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 89, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 475, kdo je pro, <clears throat> proti, zdržel se, přijato. 476, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 477, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 478, kdo je pro, proti, ještě jednou, 478, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 400 69. Kdo je pro? Proti? Pardon, 479. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 480. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Skáčeme 492. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 496. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 495, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 506, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 508, kdo je pro? Proti, zdržel se, to je nejasné. Takže o 508 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 31 proti, zamítnuto. 507, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zkontrolujeme 507 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování 22 pro, 35 proti, zamítnuto. 521. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 523. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 102. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 103, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 531, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 105, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 535, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 536, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 537, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 538, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 539, kdo je pro, proti, zdržel se, to je nejasné, takže kontrola elektronickým 539. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 22 pro, 34 proti, zamítnuto. 540. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 541. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 542. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Teď uh, úvodní ustanovení, body odůvodnění. Uh, 106. Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 107, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 108, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 109, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 110, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 111, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 112, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 113, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 114, kdo je pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme elektronicky, 114 elektronicky zahajuje hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování, 26 pro, 28 proti, zamítnuto. 115, jde pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 116, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 117, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 118, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 119, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 121, kdo je pro? Odpadá snad? No, ne, ne, správně to je. 121. Tak, e, takže ještě jednou. 121, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 122, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto. 123, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 124, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 125, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 126, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 127, kdo je pro? Proti Zdržel se. Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kontrola? Aha, kontrola 128. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro, 26 proti, přijato. 129, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola 129, také elektronicky, zkrátka to nevidím. 129 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 35 pro 21 proti přijato. Zcela jasně. 130. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 131. Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 132, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 133, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 134, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 135, kdo je pro, proti, Zdržel se. Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 137. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 138. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 139. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 140. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 141, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 143, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A tím se tedy dostáváme elektronickému závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 50 pro, 8 se zdrželo, 0 proti. Gratulujeme Chrisovi Davisovi k tomuto stanovisku. Skvělá práce. Chris, Das war... Takže to byl velký kus práce. Děkujeme sekretariátu i za konzolidované pozměňovací návrhy, musím říct že eh, to byla opravdu velmi dobrá práce. Děkujeme také zpravodajům, respektive panu navrhovateli a stínovým zpravodajům. Teď jdeme dál. A to tedy transevropské energetické sítě. Stanovisko Pavla Poce. Všichni připraveni? Tak začneme návrhem 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Třicítka. Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto. Kontrola, dobře, tak kontrola třicítky, zahajují hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 18 pro, 36 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Teď 34. Eh, zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 35. Je... Dobrá, kontrola 34. Ano, zahajuji hlasování, elektronicky tedy. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 53 pro, 5 proti, 0 se zdrželo přijato. Budeme hlasovat o návrhu 53, 35, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 36, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme. Návrh 38. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 20 pro, 35 proti, jeden se zdržel zamítnuto 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? I návrh 39 ověříme elektronicky. Hlasujeme elektronicky návrh 39. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 30 pro, 20 proti, schváleno. Návrh 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ne. to. A nyní návrh 41. Ověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 pro, 36 proti, tímto zamítnuto. Číslo 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno.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 Schváleno 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Hm? 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 55 a 56 hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 59, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 62, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 63 oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také zamítnuto. 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme 64 elektronicky, není to jasné. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 24 proti, tímto schváleno. 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 70. ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 34 pro, 24 proti, schváleno. 71, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A 72, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 76, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 77 ověříme elektronicky. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 30 proti, zamítnuto. 78, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 82. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část schválena. Druhou část znovu elektronicky ověříme. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 30 pro, 29 proti, schváleno. 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 86 eh, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část, pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část zamítnuta. 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 87, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 89, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to zřejmé. Elektronicky ověříme návrh 90. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23 pro, 33 proti, zamítnuto. 91 pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. 1,90 uvěřím elektronicky. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 39 pro, 20 proti. Tím je to schváleno. 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 96. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 97. Pro? proti, zdržel se, zamítnuto, 98, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 99, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Stovka vstažena, takže 101, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 102, staženo, takže není 103, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. E, 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 107, kdo je pro? 106 ověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 51 pro, 5 proti. Dan, kommen wir zu 107. Takže teď návrh 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 112, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 115, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 115 ověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 27 proti, schváleno. 116, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 117, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 118, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 120, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 120 ověříme elektronicky. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 34 proti, zamítnuto. Nyní 122, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 123 odpadá, takže 124, kdo je pro? Proti,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 Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 136, kdo je pro? 135 ověříme elektronicky. 135 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 34 proti, zamítnuto. 136. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 137, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 138, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 139, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 140. 140, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 141 po částech, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto, druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A nebo kontrola, dobře. 142 kontrola elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování 29 pro, 30 proti, zamítnuto. 143, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení číslo 7, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto, 8, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 9, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 11, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 12, kdo je pro, proti, zdržel se Kontrola čísla 12 elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 32 pro, 26 proti, 1 se zdržel, přijato. 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 14, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 15, kdo je pro? Proti, zdržel zdržel se přijato, 16, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 17, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 18 je staženo, 19, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 22, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se. To není jasné, takže kontrola 23. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 28 pro, 30 proti, 1 se zdržel. Zamítnuto. Těsnou většinou. 24, kdo je pro? Proti, zdržel se. Musíme zkontrolovat. Číslo 24 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro, 35 proti, 0 se zdrželo proti. Eh, zamítnuto. 25, eh, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, Zamítnuto kontrola. No dobře, ta kontrola 26 elektronickým. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 32 pro, 28 proti, přijato. Teď tedy závěrečné hlasování o stanovisku. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Tak fajn, končím hlasování. 51 pro, 3 proti, 5 se zdrželo. Takže blahopřejeme panu Pocovi k stanovisku. next one. A jdeme na další hlasování. Teď jsme tedy u bodu pořadu jednání 15. Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Tak, pro ty, kteří už se nechtějí účastnit, eh, prosím, pokud si chcete povídat, jděte ven. A ti, kteří chtějí hlasovat, jdeme na to. A mám tady ještě jedno oznámení. 39 a 105. Tyto dva pozměňovací návrhy byly na poslední chvíli staženy. Takže o nich tady nebudeme hlasovat logicky. Začínáme 54. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 6, kdo je pro, proti, zdržel se. To není jasné. Kontrola šestky elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 34 proti. Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 57. Pro? proti, zdržel se, není jasné, prosím vás, zvedejte ty ruce. 57, kdo je pro? Proti, zdržel se, no, elektronická kontrola, nedá se nic dělat. 57. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 35 pro, 24 proti. Přijato. 58. Kdo je pro? Proti? A no tak teď, teď se nám tady zvedají ruce úplně na mátkou. Kdo je pro 58? Ukažte to rukama. No vidíte, že to jde. Pro kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak, přijato. 59. Ústní pozměňovací návrh kolegy Pirilo, eh, to máte v podkladech, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 63, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 62, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Zamítnuto 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 16 a 68 jsou identické, takže hlasujeme o obou. kde je pro? Proti? Zdržel se. Přijaty. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 18. Kdo je pro? proti, zdržel se. Přijato 70, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 19, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 71, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 23, kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto 78, kdo je pro? Proti zdržel se. Zamítnuto 24, kdo je pro? Proti zdržel se. To není jasné, takže kontrola 24 elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 23 pro, 32 proti. Zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 81, kdo je pro? Proti? zdržel se, to musíme opět elektronicky zkontrolovat. 21, eh, 81 eh, elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 25 pro, 33 proti. Zamítnuto. Takže 81 zamítnuto. 82, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 86 odpadá, takže 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 33. Kdo je pro? 32, ano. 32 jsme teď odhlasovali. Tak teď 33. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 92, kdo je pro? A kontrola 91 elektronicky. zahajují hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 36 pro, 21 proti, Jeden se zdržel přijatom. Devadesát dva. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 36, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 37, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 93, eh, to bylo staženo, 94, eh, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 38, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 95, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 40, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98 a 99 eh, budeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To není úplně jisté. Takže o 98 99 hlasujeme elektronicky za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 23 pro, 25 proti, 5 se zdrželo zamítnuto. 100 a 102. Opět společně. Kdo je pro? Proti zdržel se, to také není jasné, takže taky elektronicky, 100 a 102, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, 30 pro 26, proti 0 se zdrželo přijato. 103 a 104, opět společně. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnutý. 105, to bylo staženo, 106, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 109, kdo je pro? Proti, zdržel se. Opět nejasné. Elektronická kontrola 109. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 109 jasně přijato, 37 pro, 20 proti, 0 se zdrželo, 107 a 108, o tom nemusíme hlasovat, 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Proti?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 43? 40, dobře, tak kontrola 43. Rád vyhovím. Zahajuji hlasování. 43. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 pro, 33 proti, zamítnuto. Hmm. 112. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 113, kdo je pro? Kontrola 112. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Hlasovali všichni, končím hlasování. 51 pro, 4 proti. Prosím, zvedejte důsledně ruku, ať na to dobře vidím. 113 nyní, kdo je pro? Proti. Zdržel se, schváleno. 114, kdo je pro? Proti. Zdržel se, není to jasné, 114 ověříme. Elektronicky eh, hlasujeme teď, hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 24 proti, schváleno. 115, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 116 a 117 společně, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 118 staženo. 45, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 46, kdo je pro? Proti, Zdržel se? Schváleno. Ověříme 46. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 25 proti, schváleno. 47, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto, 49, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 4, kdo je pro, proti, zdržel se, není jasné, ověříme čtyřku elektronicky, hlasujeme teď, hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro, 33 proti, zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Je to těsné. 50. Elektronicky ověřím, Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 21 proti. Schváleno. Pětka stažena,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 Končím hlasování. 53 pro, nikdo proti a 3 se zdrželi. Blahopřeji Chovi per, Žovi Perejovi. A další hlasování. Ochrana zvířat během přepravy. über die Stellungnahme für den Stano, stanovisko výboru Agri, zpráva z vlastní iniciativy a musím říci, že v poslední chvíli Hmm. Okay. Der konsolidovaný pozměňovací návrh 1 se mění v kompromisní návrh a o tom hned teď budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? S velkou většinou schváleno. A nyní eh, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Devítku ověříme elektronicky. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni o číslu 9. Končím hlasování. 29 pro, 25 proti, jeden se zdržel schváleno, 9 schváleno, nyní číslo 8. Kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno, 12. Kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno, 11. Kdo je pro? Proti, zdržel se, jedenáctku ověříme elektronicky, hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 29 pro, 26 proti, schváleno. Číslo 13, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Těsně schváleno. 13 znovu ověříme. Číslo 13 ověříme elektronicky, hlasujeme teď. Hlasovali všichni.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 To bylo příliš rychle, takže hlasujeme o 23B. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 22. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. A nyní 35, kdo je pro? 35, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 36, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 38, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43, kdo je pro,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 proti, zdržel se, schváleno. 49, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 47, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 48, pro, proti, zdržel se, schváleno. 46, kdo je pro, Estadelang. Pane předsedo, Pane předsedo, právě jsem přijal čtyři nové odstavce, které vlastně všechny říkají to tež. Týká se toho GPS, eh, satelitní navigace a informací poskytovaných v reálném čase. Bylo by užitečné, kdyby to možná sekretariát mohl všechno sloučit do jediného odstavce místo čtyř samostatných na to tež téma. V každém případě, jakožto zpravodajka výboru Agribek za to byla vděčná. Děkuji. 48. 48 není. Proti. Zdržel se schváleno. 46. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 50. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 52. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 53 pro proti, zdržel se schváleno, 54 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 51 pro, jeden proti, dva se zdrželi. Tímto je stanovisko schváleno. Já děkuji, blahopřeji zpravodajce a velice děkuji za usilovnou práci. A dnes máme vlastně svátek, konec druhé světové války. A musím říci, že když zde tak míru milovně sedíme společně, tak někdy zapomeneme na to, že si musíme vážit, že v Evropě v jednom parlamentu máme možnost eh, v rámci 27 států rozhodovat o stovkách milionů eh, lidí. Společně je, toto je svátek, kterého bychom vždy měli vzpomenout. Děkuji vám. A nyní tedy pokračujeme na našem pořadě jednání bodem kolegy Pirila, kterého jsme včera přeskočili. Jedná se o původní bod pořadu jednání, zvláštní určení Evropského fondu pro regionální rozvoj. Aha, to jsem se trochu unáhlil, kolega Perilo přijde na řadu teprve uh, o, uh, po bodě 17, zdraví ve prospěch růstu, zpravodajka Grostet a jedná se o program od roku 2014 až 2020, kolegyně Gostet. Ti kolegové, kteří se teď baví, prosím, jděte ven a nebo raději vyslechněte kolegyni Grostet. Teď tedy dostane slovo hned kolegyně Françoise Grostet. A prosím všechny, kdo si chtějí povídat, aby šli ven, abychom mohli naslouchat zpravodajce. Má slovo. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych stručně připomenula kontext. Evropská komise nám 9. listopadu 2011 eh, předložila návrh na řízení, kterým se ustavuje tento třetí program Zdraví pro období 2014 až 2020. Tentokrát to nese název eh, Zdraví pro růst. Tento program je zaštítěn rozpočtem 446 eh, milionů eur na pětileté období, to znamená nějakých 60 milionů euro ročně. Cílem programu je zaměřit se na hlavní oblasti eh, zdravotnictví, v nichž mohou být opatření Evropské unie skutečnou přidanou hodnotou, skutečným přínosem. Program spadá do strategie Evropa 2020 a usiluje o podporu inovací ve zdravotnické péči, o zajištění její udržitelnosti a zároveň o zlepšení životních podmínek evropských občanů. Ve srovnání s předchozím obdobím 2017-2013 bude rozpočet na program navýšen o 5,7 Definitivní rozpočet se bude odvíjet od aktuálního vyjednávání o víceletém finančním rámci. Musím říci, že eh, pan komisař se výrazně zasazoval to, aby tento program byl zachován, by byl navýšen program a důraz se klade na inovace, růst, s tím, že chceme připomenout, že v době krize nemusí být zdravotnictví nutně pouze se novém deficitu. Eh, každá investice do zdraví totiž eh, do budoucna představuje úsporu v rozpočtu, protože zdravá populace může naplňovat eh, svůj hospodářský potenciál. Potenciální kandidáti na financování toho programu budou jednak vnitrostátní orgány v oblasti zdravotnictví, dále veřejnoprávní, soukromoprávní subjekty či orgány, mezinárodní organizace a nevládní organizace působící v oblasti zdravotnictví. Ráda bych připomenula, že tento program nepatří do strukturálních fondů ani do výzkumu a má stanoven čtyři prioritní cíle. Za prvé přispět eh, k inovativnímu a životaschopnému systému zdravotnictví, dále zlepšit eh, zvýšit dostupnost lepší a bezpečnější zdravotnické péče pro všechny občany EU, dále podpořit dobrý zdravotní stav a prevenci nemocí a za čtvrté chránit občany před přezraničními zdravotními hrozbami. Ráda bych se nyní dotkla hlavních směrů mé zprávy. Nejprve název programu, již jsem o tom hovořila. Podle mého název Zdravý pro růst je poněkud překvapivý. Já bych navrhovala tento název změnit na zdraví a růst, protože se domnívám, že eh, zdraví sebou nepřináší pouze logiku růsto. Francouzská, jak francouzská a anglická verze La santé en faveur eh, de la croissance a health for growth, podle mého jsou příliš restriktivní názvy. Já jsem o tom již hovořila, náš bývalý předseda pan Iolainen, panu komisaři Dalímu, toto sdělil, tuto naši výhradu. A já vím, že pan komisař Dalí není příznivě nakloněn mému návrhu, přesto s ním před vás vystupuji a ráda se vyslechnu váš názor na věc. Nicméně je pravda, že zdraví představuje páku pro růst, také zdravotnictví může vytvářet pracovní místa v těchto krizových dobách a skutečně patří k pilířům evropské ekonomiky. Jaké jsou cíle programu? Zdá se mi zjevné a nutné zabránit duplikaci, tak abychom co nejlépe využili finanční prostředky, protože víme, že v současné době jsou zdroje omezené. Je tedy třeba se vyhnout postupu, kde bychom sepisovali jakýsi katalog opatření, protože pak by došlo k roztříštění dostupných finančních prostředků a program, program by nebyl dostatečně efektivní. Cílem tohoto programu tedy není poskytnout eh, komplexní výčet různých patologií, to mi připadá důležité potrhnout. A to říkám všem přítomným kolegům, nepřišlo by mi vhodné předkládat podněcí návrhy konkrétně zaměřené na tu či onu chorobu, tu či onu patologii, eh, i když eh, tento postup, jak si intuitivně nám připadá, eh, připadá dobrý, zpráva by pak neměla příliš velký smysl. Dále pokud je rozdělení rozpočtu a alokace na ty jednotlivé čtyři cíle programu, co má podpora inovací, zvýšení dostupnosti lepší a bezpečnější zdravotnické péče, podpora prevence nemocí a ochrana občanů před přeshraničními zdravotními hrozbami, to podle mého také by neměla být nějaká pevná neměná struktura. Je třeba samozřejmě vyčlenit určitý objem rozpočtu na každý z těchto cílů, ale co se navrhuje, je, aby, tento, aby tyto rozpočtové kapitoly byly předem nadefinovány. Podle mého by to mohlo nakonec omezovat některé projekty, protože v průběhu více let se může stát, že vznikne situace, kdy by bylo dobré moci těžit eh, z určité flexibility a zaměřit se více na ten či onen cíl v rámci těch čtyř. To znamená, podle mého by neměla být stanovena nějaká hierarchie mezi těmi čtyřmi cíly. Například pokud je o přizraniční, přizraniční zdravotní hrozby, to je cíl číslo čtyři, mohlo by být užitečné mít k dispozici dostatečné finanční prostředky a bylo by kontraproduktivní stanovit předem nějakou hierarchii cílu. Pokud je o inovace, ráda bych připomněla, jaká je role zdravotnického průmyslu a farmaceutického průmyslu. Bohužel často zapomínáme, že například lék proti rakovině je stejně náročný produkt jako Airbus, protože přejít od vynalezení účinné látky až k průmyslové výrobě léku je strojírenská i technologická výzva, na to nesmíme zapomínat. Inovace tedy sehrávají klíčovou roli v této oblasti. Pokud je o cíl týkající se prevence, rizikové faktory musí být přesně identifikovány, tak abychom mohli koncipovat efektivnější strategie. Mezi základní fakt, eh, rizikové faktory musí, eh, musí být zařazeny i nevhodná strava a eh, sedavý způsob života, tak abychom mohli nastavit účinnou strategii proti chronickým onemocněním. Například, například výrazná prevalence nadváhy a obezity u mladých dětí, a to i v Evropě, bude mít nepopiratelně dopad na prevalenci kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku těchto jedinců. Celkově ještě se domnívám, že také tento program by měl lépe zohlednit stárnutí populace a choroby pojící se s věkem. Tady jde o horizontální problematiku, která se dotýká jak cíle 1, inovativní životaschopná zdravotní, životaschopné postupování zdravotnických služeb. Dále se to týká cíle 2, zvýšení dostupnosti lepší a bezpečnější zdravotnické péče a také cíle 3, podpora prevence nemocí a zlepšení zdravotního stavu populace. Pokud co možná nejvíce eh, zachováme dobrý zdravotní stav občana, umožníme mu se zůstat eh, zůstat fyzicky i společensky aktivní, bude to mít pozitivní dopad na produktivitu a konkurenceschopnost. Lepší zdravotní stav starší populace eh, nejenom občany uchrání před, eh, před tedy nemocemi staršího věku, ale zároveň to uleví eh, společnosti, uleví rozpočtu v oblasti zdravotnické sociální péče. Dále, pokud jde o ochranu občanů před přeshraničními zdravotními hrozbami, abychom bojovali proti tomuto riziku, Potřebujeme očkování jako nesmírně efektivní nástroj v případě vážného zdravotního ohrožení. Jestliže očkování umožnilo výrazně zlepšit zdravotní stav evropského obyvatelstva, je pravda, že tyto výrobitky nyní jsou ohrozeny, ohroženy jednak stále rostoucí mobilitou obyvatel, dále stále větší přítomností neočkovaných skupin, buď kvůli omezené, například kvůli omezené dostupnosti zdravotní péče a také kvůli tomu, že eh, se stále častěji vyskytuje odmítavý postoj obyvatelstva k očkování. Evropa potřebuje společné strategie v oblasti očkování. Potřebujeme zaručit optimální proočkování populace. Roste nám totiž mortalita u některých, u některých nemocí. Je třeba čelit proti tomu spoluprací, technologickými inovacemi, společným zaváděním efektivních preventivních opatření. Takže abych to schrnula, myslím si, že můžeme ještě pokročit u hodnocení, vyhodnocování jednotlivých cílů programu. Domnívám se, že je třeba zohlednit výsledky zaznamenané ve zdravotnických systémech jednotlivých členských států. Je potřeba pracovat s relevantními indikátory, například procento zdravotnictví v HDP, Eh, očekávaná délka dožití a počet, eh, počet let strávených v dobrém zdraví. Ještě bych kolegům připomněla časový rámec. Obvykle by časová huta měla být 16. května pro poznací návrhy a v NV bychom měli hlasovat 20. června. Těším se na názory kolegu, pane předsedo. Děkuji za pozornost. Děkuji paní kolegyni a teď dám slovo stínovým zpravodajům na čtyři minuty. Stínoví zpravodajové, protože jinak eh, bychom nezvládli vše, co máme na pořadu jednání. Děkuji, děkuji pane předsedo. Chci zaprvé poděkovat paní Grosté za její zprávu. Jsem velmi ráda, že mohu říci, že se budeme moci shodnout na celé řadě bodů zprávy. I když vítám návrh komise a ulevilo se mi, že konečně do budoucna, nebo že alespoň budeme mít do budoucna program v oblasti veřejného zdraví. Eh, obávám se, že komise některé priority má staveny milně. Jak říkala paní Grostet, nemělo být o zdraví pro růst, ale podle mého spíše o růst pro zdraví. To by byl vhodnější název, vhodnější pojetí. Lidé všude v Evropě pocitují hospodářskou krizi, kterou nezavinili a nejde pouze o eh, nejde pouze o peníze. E, trpí také zdravotní stav populace v Řecku. Vzrostly se než 40% v poslední době. V mé zemi se nám rozpadá národní zdravotnictví. V této době tedy více než dříve potřebujeme e, dobrý, robustní systém veřejného zdraví. E, screeningové pokyny pro, pro screening tedy rakoviny prsu v, v EU tento evropský program eh, pomohl ušetřit eh, životy tisícovek žen eh, nebo společné orientace pro Alzheimerovou chorobu nám pomohou řešit také tuto důležitou problematiku v Evropě do budoucna. Je tady klíčové mít evropské programy, v tom souhlasím s komisí. Neměli bychom ovšem asi spouštět nové iniciativy. Zase, že komise se výrazně zaměřuje na rakovinu a HIV AIDS, kde se nám Eh, úspěšně dařilo v minulosti a měli bychom na to navázat do budoucna, na tyto úspěšné výsledky, ale souhlasím eh, s přístupem eh, paní Groste, že totiž bychom neměli zmiňovat konkrétní patologie, konkrétní choroby, ponechat si otevřené možnosti. Jistě nemá smysl vypracovávat nějaký dlouhý, dlouhý seznam chorob. Určitě bychom měli se zaměřit na prevenci, s tím souhlasím celá řada výzev v oblasti zdravotnictví eh, by odpadla, pokud bychom měli dobře nastavenou politiku v dnešních eh, těžkých eh, ekonomických dobách. Je důležité ulevit také zátěže kladené na systém zdravotnictví. Určitě špat, dobrá strava a tělesný pohyb jsou důležité v boji proti obezitě a diabetu. Také třeba se zavěšeme aspekty politiky v oblasti cigaret, kouření. Potřebujeme potřebujeme eh, prostory bez cigaretového kouře. Začněme jedním z nejzásadnějších problémů v oblasti veřejného zdraví, kterým čelíme. Pokud je o inovativnost, eh, nové zdravotnické technologie, to vše má potenciál podpořit eh, hospodářství. Ovšem naším cílem musí být zdravý občan. To je to, oč běží. Zdravá populace znamená lepší, udržitelnější společnost i ekonomiku. Těším se na další spolupráci se spravodajkou a komisí, tak abychom se dobrali dobře nastavených priorit. Jak jsem řekla, máme mnoho společného, takže myslím, že to nebude příliš složitý úkol a děkuji mnohokrát. Thank you. Děkuji. Děkuji za dodržení času, pouhé tři minuty. Dalším stínovým zpravodajem je paní Pánová, čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, Eh, blahopřeji Francois eh, k zprávě a k její otevřenosti při přípravě návrhu. Frakce ALDE vítá a podporuje návrh komise. Uvědomujeme si jeho zásadní význam v době ekonomické krize. Zvláště vítám priority a cíle v oblasti veřejného zdraví, které zpravodajka podporuje. Komise eh, navrhuje, že je nezbytné, aby se, abychom se zvláště eh, zaměřili na eh, cíle veřejného zdraví, na to, co platí na úrovni EU a doplnili různé iniciativy v naší legislativě, které se týká zdraví občanů. Evropský parlament by se proto měl držet tohoto přístupu a neměnit tento program v nějaké eh, specifické priority a žádosti, tak jak už také řekla zpravodajka. Moje frakce tedy podporuje přístup komise i zpravodajky a já se vyjádřím k některým otázkám, které by bylo potřeba ještě podpořit. Co se týče názvu Zdraví pro růst, v některých eh, jazycích toto není vůbec rozumitelné a nedává to žádný smysl. Je třeba zvážit, jestli bychom při podpoře zdravotnického průmyslu měli dávat klást důraz na Eh, rozvoj zdraví anebo eh, rozvoj skutečného zdraví lidí, které by mohlo eh, přinést růst. Ale možná bychom se měli ještě zamyslet nad tím, abychom nevysílali signál, chybný signál občanům. co se týče cílů, musí být co nejrelevantnější a co nejobecnější je nezbytné také, abychom propojili s tímto programem další oblasti politiky, které spadají do kompetence EU, co se týče cílů v oblasti veřejného zdraví, co se týče inovací. Cílem programu inovací je přispívat ke zdraví eh, občanů. I zde můžeme podpořit tento široký inovativní eh, přístup a musíme se zabývat inovat, inovačními a preventivními strategiemi při, i při řízení systému veřejného zdraví a to bude vlastně nové téma v oblasti zdravotnictví. Co se týče způsobilosti a vyhodnocování programů, naše frakce bude zvláště dbát o opatření, podle nichž se určuje Eh, určuje eh, způsobilost eh, nákladů. A co se týče mainstreamingu mužů a žen, silně podporuji tyto pozměňovací návrhy v oblasti mainstreamingu, které schválil výbor žen, které jsem já sama navrhovala a doufám, že tento výbor podpoří tento vyvážený návrh a uvědomí si význam uznávání těchto aspektů i v oblasti zdraví. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, a nyní vás chci upozornit, že by bylo dobré eh, naslouchat svým zpravodajům. Chcete-li se bavit, můžete to skutečně činit venku. Další reakce, bohužel bez mikrofonu. Můžeme pokračovat? Dobře. V tom případě dám slovo kolegyni na čtyři minuty Michel Ivasi. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi zajímavý program. na podporu zdraví. Pokud je o jeho název, souhlasím s paní, s paní Grostet, že tento název je nepřijatelný. Není možné to stanovit jako zdraví pro růst. To je skutečně třeba změnit. Pokud o třetí víceletý akční program EU eh, e v oblasti zdravotnictví, pokud, to je tady původní program, pokud chceme nějaký jaksi marketingový název, byla bych pro například zdraví a prosperita, ale ne zdravý pro růst. Nejprve obecné poznámky k této věci. Byla bych ráda, kdybychom přesněji stanovili kritéria, kritéria volby konečných příjemců, stanovení konečných příjemců, protože myslím, že bychom neměli dávat peníze například farmaceutickým laboratořím. Myslím, že by mělo jít o způsobem nezávislé subjekty, když samozřejmě úplná garance nezávislosti není možná, ale bylo by třeba tato, skritéria, tato kritéria dále zpřesnit. Pokud je o specifické cíle, myslím si, že tady je velká část věnovaná prevenci a určitě bychom tam měli vnést i souvislost mezi životním prostředím a zdravím. Máme celou řadu nově se šířících chronických chorob, ať již jde o epidemii obezity či rakoviny, různých druhů rakoviny která je velmi přítomná v Evropě. Podívejme se například na skandál s endokrinními eh, disruptory, eh, bisfenol, ftalaty nebo šířící se eh, obezita. To nemá nic společného s, lék, s, léky, s léčivy, jako je metastatin, jak to právě v Americe. V obezním dětem se tady dávají léčiva a já si myslím, že potřebujeme opravdovou politiku, která propojuje životní prostředí a zdraví. Dále, co mi připadá důležité, je třeba hledat a rozvíjet eh, alternativní a komplementární postupy ve zdravotnictví. Stále se hovoří o, eh, o léčivech, o léčených postupech v nemocnicích, ale existuje celá řada alternativ a mohli bychom tohoto programu využít na jejich podporu. Zároveň cíl trvale udržitelné zdravotní péče. Domnívám se, že pokud inovace budou vázány pouze na patenty, bude to problém, protože patent je často velmi drahá věc a ne nutně řeší veškeré potřeby. Je třeba opět tedy vyhodnotit také potenciál alternativních metod. Na závěr ještě k indikátoru. Myslím si, že je velmi, je, že toto velmi zajímavé téma. Tady se dotýkáme hodnocení celého programu ale myslím, že potřebujeme hodnocení a kritéria kvantitativní, ale i kvalitativní. Jedině tak můžeme určit, zda bylo dosaženo cílu. Proto také jsem zmiňovala možnost slova prosperita v názvu celého programu, protože prosperita znamená co? Pokud se zaměřuje pouze na kvantitu, to znamená Eh, objem léčiv, míru pro očkování, vybavenost nemocnic a tak dále. A zároveň to mohou být eh, dobré životní podmínky, zda eh, občané pocitují svůj zdravotní stav jako dobrý. Máme tady definici VHO pro tyto věci. A dále čtvrtý cíl, já nevěřím na nějaké masivní proočkování populace, dokonce, dokonce ani v souvislosti s přeneční mobilitou. Viděli jsme, již vícekrát, že očkování má vedlejší dopady nepříznivé. Takže tolik ode mne, děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A teď eh, jako stínový zpravodaj kolega Rossi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce, myslím si, že odvádí velmi dobrou práci. Toto je velice důležitý legislativní balíček. A to proto, že zahrnuje i prostředky financování pro členské státy. Je to něco před 60 milionů na rok, které se budou dělit mezi 28 členských států už tedy v době, kdy to bude hotové, takže to není nějak extra vysoká horentní suma, ale stejně je to dost. Je to téma, které se týká velmi citlivé oblasti, o kterou se všichni zajímáme, protože dříve nebo později každý z nás bude potřebovat zdravotní péči. Myslím si, že je důležité, aby zpravodajka zejména dbala práva na rovné možnosti, eh, tedy rovné možnosti nemocných. Musíme zvážit otázku stárnutí, efekty stárnutí na zdraví, a zároveň je potřeba lidem, kteří tráv, strávili hodně času v nemocnicích, aby měli například nárok na nějaké elektronické zdravotní knížky, aby nebo například doktoři mohli se trvávat na venkově a starat se o tyto lidi a aby handicapovaní, zejména mladí handicapovaní lidé, kteří často trpí problémy mobility při, z hlediska dostupnosti zdravotní péče, tak aby měli náležité služby a také, abychom se zabývali náležitými otázkami pro lidi trpícími dědičnými poruchami. Takže to jsou věci, které já bych té zprávě chtěl zdůraznit a budu předkládat příslušné pozměňovací návrhy. Je nutné rovněž zajistit, aby si všichni byli vědomi svých práv. Zároveň je potřeba podporovat znalosti morální povinnosti, to znamená věcí jako darování krve, plazmatu, dárcovství orgánů a tak dále. Takže informovat občany o tom, na co mají nárok, ale informovat je také o tom, co by mohli udělat pro ostatní. Možná, eh, že to nebude ani tak náročné pro občany, jak se myslí, protože dárcovství krve nebo plazmatu není žádná velká aféra. Teď otázky obětí. Ehm, tady budu opět předkládat pozměňovací návrh v tom smyslu, abychom více než v současnosti uznávali fakt, že lidé, kteří jsou eh, obětmi ehm, například e, transfuze infikované krve. E, těch je po celé Evropě stovky tisíc a v některých případech dokonce došlo k úmrtím těchto lidí. Nebo například očkování čas od času poškodí děti, lidi, například tím, že u nich vyvolají alergie, o kterých se nevědělo. A těchto případů je také mnoho. Takže nějaká poznámka v tomto smyslu je také potřeba. Každopádně si jinak myslím, že toto je zpráva, se kterou lze souhlasit a myslím si, že ten rozpočtový příděl by měl zůstat stejný. Není to kolosální, ale stačí. Dobrá, tím jsme vyčerpali kolečko stínových zpravodajů, říká pan předseda, a teď bych rád poprosil eh, ty, kteří se eh, hlásili o slovo, pan Petrle, paní Rockbérem, Nikos, Chrysofolos a Frederik eh, Ries, Petr Líze, a Mario Pirillo. Zapomněl jsem na někoho? Pokud ne, a tamhle se nám někdo hlásí. A vy jste tam už, pane kolego, dobrá. Takže ten seznam uzavřeme a navrhl bych, že omězím, omezíme řečnickou dobu na 2 minuty 30, jinak budeme mít opět časové problémy. Takže nejprve Petr Líze a pak Mario Pirillo. Petr Líze 2 minuty a 30. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Francois Grostet za veškerou práci a návrh zprávy. Jde správným směrem a podporuji i myšlenku, že bychom neměli zde soutěžit o tom, kterou chorobu zde zmíníme a kterou ne. A e, na ten problém, na tu diskusi se musíme podívat globálně. Já skutečně podporuji zna, e, návrh změnit ten název. Když má někdo narozeniny nebo k novému roku, tak mu většinou všichni přejeme hodně zdraví. Všichni víme, jak je důležitý v této složité době ekonomický růst. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by někdo někomu k novému roku přál hospodářský růst. Proto bychom měli v zájmu zdraví občanů toto téma si stanovit jako prioritu. Vím velmi dobře, proč komise nastavila ten návrh takto. Komisař Dalí nám to zde ve výboru také sám vysvětlil, ale my nejsme komise, my jsme přímo volení zástupci lidu a proto bychom toto měli eh, stanovit jako prioritu to, co je důležité pro občany. Neznamená to, že nechceme podpořit eh, zdravotnický průmysl, ale jsou i jiné možnosti podpořit zdraví v Evropě, než vždy přímo se zaměřit na růstové možnosti, které jsou s tímto průmyslem spojeny. A půjdu ještě o krok e, dál, proč bychom ne, neměli ten návrh, e, ten program nazvat e, akční program pro zdraví, ku příkladu. A pak uvidíme, jak by na to zareagovaly další instituce. Třeba ten návrh, se kterým přišla Francois, by mohl být také přijat jako kompromis. A měli bychom se zaměřit především na ty aspekty, které mají evropskou přidanou hodnotu, to, co členské státy sami v izolaci nemohou ehm, zvládnout, už ehm, ze strany Francie bylo řečeno, že musíme jednat společně. Dále jsou tady ehm, nemoci dětí, na které se musíme zvláště zaměřit, zvláště co se týče závažných chorob eh, dětí, musíme eh, bojovat o zvláštní intervence zdravotní, to je důležité na evropské úrovni a mnozí kolegové se také zabývají Eh, tématem předčasně narozených eh, dětí. Tady bychom mohli skutečně hodně pomoci, kdybychom třeba eh, využili zkušeností z Portugalska, kde si vedou v tomto směru velice dobře. Děkuji Petru Lízemu. Nyní na dvě a půl minuty kolega Pirilo. Děkuji, pane předsedo. tomto kontextu omezených zdrojů a stále vzrůstajících požadavků na zdravotní péči tento program Zdraví pro růst, i když má omezený rozpočet, by přesto měl být schopen stanovit priority a zasadit se o evropskou přidanou hodnotu. Text komise je v souladu s tímto cílem. Já se ale chci zaměřit na jeden aspekt, který zcela jasně nevyplývá z návrhu tohoto nařízení. A to je prevence, která které se docílí pomocí zdravého způsobu života, zdravé pohody. Eh, pomocí tohoto aspektu by bylo možné snížit počet eh, dnů nemocniční péče o pacienty. Myslím, že toto už bylo v minulosti jako cíl stanoveno a z dlouhodobého hlediska bychom mohli vytvořit dynamický model sociální a zdravotní péče. Ten model by se měl vztahovat na celou délku života lidí a zaměřit eh, zdravotní péči na specializované technologie a Eh, především na prevenci. Eh, závěry rady ze 7. Eh, prosince 2010 by bylo třeba provádět zvlášť ty, které se vyjadřují ke specializované péči a zároveň usnadnit přístup k primární zdravotní péči bez velkého zapojení Eh, oboru financí. Eh, děkuji. Nyní dvě a půl minuty kolega Petrle. Mám nejprve několik eh, splošných připomp. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám několik všeobecných poznámek k té velmi dobře odvedené práci paní kolegyně Grostet. Rád bych řekl, že všeobecné zdravotní trendy nejsou příliš dobré. Objevuje se nám mnoho nemocí, mnoho nemocí se rozšiřuje, zároveň stoupá cena léčiv. Eh, mění se nákladová struktura této oblasti a mnoho států stojí před reformou zdravotnictví, protože nemají dost peněz. I v rámci eh, konference organizované komisí eh, se eh, mluvilo o tom, že zdravotnictví je předpoklad pro všechno ostatní, což mě velmi potěšilo. Je to tady i předpoklad pro růst. Přidaná hodnota na evropské úrovni je neodmyslitelná e, oblasti zdravotnictví tedy a právě proto také podporuji ten zvláštní důraz, který se v této zprávě klade na podporování zdravotnictví, na podporování zdraví. Musíme ten smutný průměr 3% zkrátka změnit. To je tedy eh, průměrný podíl eh, prostředků z eh, rozpočtu, které státy dávají na zdravotní prevenci. Je to číslo, které nutně musí růst a myslím si, že tento program vede tímto směrem. Za druhé jsem velice rád, že, zde, eh, že se zde zdůrazňují i ty věcné aspekty zdravotních reform v členských státech. I toto je něco, co musí nutně provést Evropská unie. Musíme se zaměřit na otázku nerovnosti. Samozřejmě tím se zabývají i členské státy, ale eh, ty nerovnosti pociťují hlavně občané. Jakékoliv nerovnosti jsou přitom nepřijatelné. Musíme zdůrazňovat také stárnutí populace, to je velmi důležité v této zprávě, e, to bude v příštích letech ještě markantnější. A pokud jde o inovace, e, rád bych e, řekl, že se nesmíme soustředit pouze na léčbu jako takovou, ale i na prevenci. I zde je prostor pro inovace, o tom jsem přesvědčen. Jako poslední bod mi dovolte uvést, že jsem rád, že se zde podporuje systém povědomí o léčení, o povědomí o zdraví. To se zakládá už na provedené práci a teď se z toho stává jakýsi širší systém indikátorů ve všech členských státech, ne pouze v jediném členském státu. E, opět je to ten princip nerovnosti, který nesmíme tolerovat. A tím už se dostávám nakonec. Efektivita používání léčiv. I zde máme obrovské rozdíly mezi členskými státy a i rozdíly mezi předepisovanými léčivy. Bohužel ve slovenštině se trošku nepoved, neponevedl ten titul této zprávy, nicméně myslím, že to bude srozumitelné. Dobrá, děkujeme vám, říká pan předseda, opět na dvě a půl minuty paní kolegyně Olverent. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám několik drobných poznámek. Eh, samozřejmě jinak velmi dobrému návrhu zprávy paní Grostet. Paní Grostet je odbornice na slovo vzatá na oblast zdravotnictví a proto jí nelze v podstatě vůbec nic vytknout. Proto mám jenom takových pár drobňoučkých poznámek a pak několik takových, řekněme, ne úplně věcí, se kterými nejsem úplně spokojena. Eh, k těm poznámkám například pozměňovací návrh 20, kde paní Grostet hovoří o zcela konkrétních opatřeních. Zde je trošku nedostatek obecných definic v členských státech. Já jako dříve jsem přesvědčená, že by bylo lepší asi uvést zde konkrétní choroby. E, trošku mi v tom návrhu komise chybí odkaz na neurologické nemoci a onemocnění mozku. Eh, to má paní kolegyně v návrhu 15, eh, ale já si myslím, že bychom toto mohli ještě posílit, protože do budoucna eh, problémy, se kterými se budeme muset potýkat, když se například objeví nové degenerativní nemoci nebo onemocnění mozku, budeme muset zkrátka svou aktivitu ještě zintenzivnit. Ovšem to je vedlejší. Já se trošku obávám, že my zde všichni odvedeme spoustu práce na něčem, co se vůbec nepromítne do reality. Já bych ráda připomněl, připomněla, jak vypadala legislativa k přeshraničním zdravotnickým opatřením. Členské státy vůbec nebyly připravené ani u těch malých projektů, jako je například výměna informací nebo společná informační místa na spolupráci. A pakliže my teď chceme dělat něco smysluplného, o tom mluvil už pan Petrle, musíme ten procentuální podíl Eh, financí z HDP v členských státech zvýšit na zdravotnické služby. Je potřeba, aby členské státy začaly investovat do zdraví svých občanů a občanek. Je to pouze zlomek toho, co například dávají na infrastrukturu transportní, dopravní. A já si myslím, že je to e, skutečně e, eh, odsouzení hodné, kolik se dává na zdraví našich občanů a strašně se divím, že zatím kvůli tomu nikdo nedemonstruje. A teď už opravdu konec, pane kolego. Kdyby se nám toto podařilo, eh, respektive kdyby se nám podařilo zavázat členské státy v tomto návrhu k tomu, jako vždy, když eh, hovoříme o jasných cílech, o finančních strukturách, tak by to bylo něco, co bychom eh, udělali pro budoucnost, pro reálnou budoucnost v Evropě. Děkuji. Dobrá. Dvě minuty třicet, jo? Připomíná paní kolegyně. Dále Nikos Kryzokelos. Opět dvě a půl minuty. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να βάλω και μια άλλη διάσταση που είναι εξόχως... Děkuji mnohokrát. Samozřejmě je důležité věnovat se zdravotnictví e, v dobách úsporných angli- eh, úsporných balíčků v Řecku i v jiných zemích konstatujeme, že se provádějí tvrdé škrty ve financování zdravotní péče a nepočítá se příliš z opatření na eh, zlepšení zdravotního stavu populace a dokonce ani financování zdravotní péče. Myslím, že určitě je možné souhlasit s tím, že, eh, že by se situace mohla zlepšit, bychom, bychom mohli zlepšit na financování a zlepšit zaměření na prevenci. Dám příklad eh, z Řecka. Eh, Zrůstá nám prevalence rakoviny plic, což výrazně zvýšilo náklady na hospitalizace. Také dochází ke změně nároků a potřeb v oblasti zdravotní péče vzhledem k měnícím se životním návykům. Klademe důraz eh, především na ty, na ty závěrečné fáze eh, léčebného postupu, znamená hospitalizaci, medicamentozní léčbu, ale eh, přitom prevence by pomohla zlepšit kvalitu života občanů a, a také hospodářskou situaci nemocnic. Takže jde také o strategii pro trvalé dobrý zdravotní stav občana. Není možné se zaměřovat pouze na finanční aspekt a na aspekt úrůstu. A myslím, že v době rozpočtových škrtů je jedním z klíčových prvků zprávy také otázka přístupu všech evropských občanů k zdravotní péči. Protože eh, dnes eh, velká část společnosti eh, kvůli faktorům, jako je, jako je nezaměstnanost a podobně, se ocitá vlastně mimo systém zdravotní péče. Takže to je velice důležitý prvek zprávy. Druhým důležitým prvkem je stanovení restriktivnějších podmínek, eh, zejména pro regiony, například eh, ostrovní či horské, kde tady jasně je to vymezit, eh, například tyto regiony, kde je méně dostupná zdravotní péče. Teď nehovořím o lidech na okraji společnosti nebo na okraji zdravotnického systému, ale o celých regionech. V Řecku máme mnoho ostrovů, třeba i velmi turistických ostrovů, kde nám chybí lékaři, a lidé musí vynaložit mnoho prostředků a mnoho času na přesun do nějakého zdravotnického střediska, pokud potřebují péči. A na závěr bych rád upozornil ještě na jeden prvek, který mi připadá důležitý. Je to otázka ochrany přezraň a přezraniční péče. Síly extrémní pravice v mé zemi velmi vyzdvihují tuto problematiku. Je třeba, abychom zareagovali. Je třeba, abychom extrémní pravici připravili o její argumenty. Zároveň by to umožnilo zlepšit zdravotní situaci jak pro původní obyvatelstvo, tak pro emigranty. Dobrá, děkuji kolego. Jako poslední Frederik Lies. Děkuji mnohokrát. Prakticky vše již zaznělo takže se omezím jenom na pár slov. Především chci nejprve poděkovat Francoise Grostet, jak už říkala Dagmar, její obrovské zkušenosti eh, nám velmi pomáhají, já se pamatuju, že ještě s panem profesorem Trakatary jsme i v minulém volebním období projednávali tuto problematiku. Eh, nejprve tady název programu. Já musím říct, že tady je ve hře více než jen sematika. Terminologie eh, nejde pouze o celou filozofii pojetí komise, ale o signál, který chceme my, jakožto parlament, vyslat vůči vůči občanům, kteří se dnes k Evropě staví dosti chladně. Takže tady to slovko růst, které sebou zřejmě přináší pohled čistě utilitární, já myslím si, že tady se to opravdu samou nabízí k nedorozuměním. E, jsme již informovali pana komisaře Daliho. E, myslím, že bychom měli trvat na tom, že toto musí být e, změněno, protože to je opravdu nešikovně zvolený, zvolený název. Také sdělím názor, názor zpravodajky, pokud je o inovace. Je třeba více podpořit evropský výzkum v oblasti nových, nových léčiv, také v oblasti genetiky, Evropská unie musí být jedním z klíčových aktérů eh, v té genetické revoluci, která začíná jak prostřednictvím 8. rámcového programu pro výzkum, tak také tady eh, prostřednictvím jedné z částí programu eh, zdraví, s tím, že první cena je podpora inovací. Já jsem si pečlivě vyslechla paní Rivasej, souhlasím s tím, že bychom měli mít přesně nastavená kritéria, s tím, že nezávislost musí být jedním z nich, co mi také připadá důležité jako politický signál, který bychom měli jasně vyslovit, je podpora zdravotnictví jakožto jednoho z klíčových eh, sektorů. V 27 cirka 20 eh, eh, HDP, asi 10 pracovní síly. Upozorňuje se tady také na alternativní postupy, metody, ale především jsem se zaměřil na tento tady klíčový sektor zdravotnictví. Eh, souhlasím s tím, že bychom neměli sestavovat jakýsi seznam přání a vyči, provádět výčet chorob a znásobovat priority. To bychom rozstřešili projekty, eh, rozstřešili prostředky. Musíme se zaměřit na jasné priority. Určitě boj proti eh, kouření, boj proti alkoholismu, boj proti obezitě a prevence, to je klíčové. Také podporuji cíle, které stanoví paní Grostet v souvislosti s faktorem, který ohrozuje, ohrožuje nás všechny, to je stárnutí populace a rostoucí výskyt degenerativních, eh, neurodegenerativních chorob. Děkuji mnohokrát a teď má slovo komise. Das Wort geben. Uh. Dobrá, máte slovo na pět minut. Dobrá, děkuji. Eh, děkuji paní Grostet na prvním místě za velice vyčerpávající práci na tomto tématu a všem poslancům, eh, kteří se přihlásili o slovo, aby vyjádřili své názory v této věci. Já jménem komise vyjadřuji velkou spokojenost v tom smyslu, že se shodneme na tom, že tento program je potřebný a na tom, jaké jsou základní, eh, základní prvky, eh, jak, eh, ať už jde o informování veřejnosti nebo o choroby, které se v Evropě objevují. Dovolte mi zmínit několik slov. Pakliže hovoříme o programu Růst pro zdraví, Budujeme tím v podstatě strukturu na základě desetiletých zkušeností s našimi minulými programy v oblasti zdravotnictví. Tento nový program má dosáhnout toho, že využije zkušeností programů minulých a bude řešit nové nebo vznikající výzvy. Právě o to se komise pokusila ve svém návrhu. Je zásadní, eh, abychom chápali to, Čeho lze realisticky vzato dosáhnout tímto programem vzhledem ke kompetencím jednotlivých zúčastněných stran a aktérů v oblasti tvorby politiky v zdravotnictví a celkové velikosti rozpočtu? Je jasné, že tento program má mít hlavně pákový účinek. Podobně jako minulé programy má podporovat um, lidi v rozhodovacích funkcích a zúčastněné aktéry v této politice v jejich práci úspěch nebo selhání tohoto programu je potřeba měřit v tom, do jaké míry umožňuje rozhodování, usnadňuje tyto činnosti a zrychluje změny. Právě proto jsme v rámci volby indikátorů se snažili co nejvíce zdůraznit, že právě toto je hlavní úkol tohoto programu vzhledem ke kompetencím. Eh, se v podstatě zaměřujeme na to, jak jak užitečně hodnotí, jako jak užitečný hodnotí zúčastněné strany tento program. Hovoříme o programu s malým rozpočtem, to zmínilo několik poslanců a poslankyň, ale zároveň je to program důležitý. Podíváme-li se na posledních deset let, vidíme podle mého názoru mnoho pozitivních zkušeností, z kterých se můžeme poučit. Myslím si, že je také mm, dobré zaměřit se na název tohoto programu, protože v podstatě úplně všichni to zmínili. Možná je to otázka porozumění, ale já bych rád zmínil názor komise. Nejde o název eh, v textu, jde spíše o tu filozofii, která se za tím názvem skrývá. Není to hospodářský nebo ekonomický program to, a ani takový nemá být. To chci, aby bylo naprosto jasné. A Není to program, který má podřídit zdraví a zdravotnictví ekonomickému růstu nebo hospodářskému programu. Pokud vůbec, tak je to na, právě naopak. Komise se snaží říci to, že je potřeba chápat pojem růst. A jak říkáme v dokumentech strategie EU 2020, definujeme růst v Evropě tak jako inteligentní, udržitelný a inkluzivní fenomén. A všechna tato adjektiva implikují, že zdraví, zdravotnictví musí být v centru našeho hospodářsko-společenského modelu v Evropě, protože si to zaslouží a jsme přesvědčeni, že naši občané to tak chtějí. Když říkáme, zdraví prorůst. Nechceme měřit zdraví tím eh, pouze, kolik pracovních míst vytvoří, což samozřejmě může a kvalitních pracovních míst, ale produktivní populace musí být zdravá populace. Musí to být populace, která je schopna participovat na všech aktivitách společnosti a populace, která bude mít zajištěna přístup ke kvalitním zdravotnickým službám. To je naprosto zásadní komponenta toho, čemu říkáme růst. A právě proto bychom v příštím období se rádi posunuli od toho pojmu, že zdravotnictví je pouze náklad, nutný nebo e, odstranitelný, to je jedno. Chceme to začít zkrátka vnímat pozitivněji. Tak v tom smyslu, že to je základní stavební kámen naší evropské kultury. Takže to je ta základní premisa. Nejde tedy o to jak konkrétně to bude v textu formulováno. Já jsem nechtěl tento argument nějak zpracovat do tří, čtyř slov, ale toto je ta základní filozofie, jak jsem vám ji představil, kterou komise zaujímá. Je to to pochopení toho, že všechny investice, které zde máme, tak z nich je zdraví, je investice do zdraví snad ta úplně nejlepší, kterou můžeme udělat. Dovolte mi také několik slov eh, k prioritám. Několik mluvčích se k tomu už dnes vyjádřilo. Jednak eh, komise navrhla několik konkrétních cílů. To jsou všechno cíle důležité, kdyby nebyly důležité, tak by, na tom, tak by v tom seznamu nebyly zahrnuty. Ovšem, musíme si zároveň uvědomit, že tyto cíle se v historii řešily různě. V některých případech eh, navazujeme na zkušenosti a na znalosti, které už máme. Tím pádem například v oblasti rizik pro zdraví už v podstatě nastupuje pouze fáze konsolidace, kdy stavíme na e, minulých úspěších. V jiných oblastech naopak začínáme od začátku, začínáme teprve spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými stranami a zabývat se konkrétními tématy. Takže to je poněkud jiný druh investic, které jsou v těchto oblastech zapotřebí. Pa, pak je tady určitý prostor pro flexibilitu. Toto je program, který má e, období financování, bude, to, eh, bude tady vyžadovat víceletý přístup a v rámci tohoto přístupu je dosti značný stupeň flexibility, který umožňuje řešit témata, která se mohou stát prioritami v konkrétní dobu. Ehm, dobrá, děkujeme vám, říká pan předseda. Eh, chce rada předsednictví pořádat o, požádat o slovo? tak. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych vám stručně poděkovala. Jsme rádi, že jsme se mohli účastnit této velmi zajímavé debaty na téma program Zdraví pro rost. Jménem eh, předsednictví pracovní skupiny v Radě vás také mohu informovat, že i my se seznamujeme s tímto návrhem, analyzujeme jej a nicméně ta vyjednávání stále běží, takže nemohu zacházet do detailů. Ráda bych nicméně zmínila jednu věc v souvislosti s tímto návrhem, a totiž tento návrh vnímáme jako opravdu důležitý a 22. června bychom měli přijmout svůj postoj. Ráda bych také uvedla, že za radu netrpělivě čekáme, očekáváme konstruktivní spolupráci ze strany parlamentu, podobně jako vůči komisi. Potřebujeme totiž vyvážený akční program, který bude představovat přínos pro občana i pro naše systémy zdravotnictví. Děkuji a na závěr dám slovo zpět ještě zpravodajce, aby schrnula, prosím. Merci beaucoup, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se projít to rychle, projít to stručně. Za prvé chci poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v této diskusi. Jsem přesvědčena na základě toho, co zde zaznělo od těch i o nich, že se nám podaří dobrat se koncensuálního postoje v této věci Souhlasím s těmi kolegy, kteří se nyní v době krize domnívají, že eh, nadefinovat eh, kvalitní program, víceletý program pro oblast zdravotnictví je také dobrá cesta, jak jak eh, občany tak trochu také smířit s Evropou a přiblížit jim pozitivní roli. Souhlasím s tím, že je třeba, aby tady nedocházelo k duplikaci. Tento program musí představovat předanou hodnotu oproti všemu, co již máme pro zdravotnictví zavedeno. Souhlasím s tím, eh, všechny, všem jsem vám dobře naslouchala. Hodně jste hovořili o principu rovnosti, o rovnosti občanů před systémem zdravotnictví, abych to tak nazvala. To je věc, kterou již léta opakujeme, ale je to nesmírně důležité, tím spíše nyní v době krize, protože zaznamenáváme určitou tendenci ze strany některých vlád provádět škrty právě v oblasti zdravotnictví a musíme tedy dbát nad zachováním rozpočtu pro tento program. Zároveň je třeba, abychom bojovali, abychom stáli po boku panu komisaři Dalimu v jeho snaze zachovat, zachovat rozpočet respektive dokonce navýšit. Je třeba, aby toto nezapadlo, jak si se nevytratilo v těch diskusích a jednáních o rozpočtu. Všichni jste vyjádřili přání zdůraznit prevenci. Je pravda, že pokud chceme zlepšit zdravotní stav našich spoluobčanů, pokud chceme, eh, aby to představovalo přidanou hodnotu také pro naši ekonomiku, tedy občan eh, těšící se dobrému zdraví, samozřejmě pomáhá ekonomice, tak eh, to tady dostatečně vyzvihnu ve zprávě. Zaznamenala jsem si vaše slova. Podívám se na to, jakým způsobem to nejlépe zapracovat. Budu se těšit také na vaše pozměňovací návrhy a jsem připravena jednat s každým z vás, tak abychom se dobrali dobré vzájemné dohody. Pokud jde o název, tady mám dojem, že všichni si přejí jej změnit. Pokusíme se nalézt to nejlepší řešení tak aby eh, také šlo o dobře, správně pochopený signál vůči občanům. Aby to nějak nepoškodilo imič Evropské unie. Takže tolik mé prvotní závěry z této diskuse. Děkuji mnohokrát kolegům, děkuji také komisi a radě, jejich zástupci zde vystoupili. A jsem k dispozici všem pro další spolupráci. Děkuji. A lhůta pro pozměňovací návrhy, jak už zaznělo, eh, 16. května v poledne a 20. června budeme hlasovat o této zprávě ve výboru to také trošku souvisí s tím, jak potom budeme postupovat v plénu, jak budou probíhat jednání k finančnímu výhledu. A, takže toto byla pěkná debata a jedním z kritických bodů je název tohoto programu, který v některých jazykových verzích může být poněkud zavádějící, ale samozřejmě na obsahu také záleží. Teď se tedy dostáváme k bodu 6 na našem pořadu jednání ze včerejška Mario Perillo pod názvem zvláštní ujednání vztahující se na Evropský fond pro regionální rozvoj a na cíl investice pro růst a zaměstnanost a zrušení nařízení 1080 z roku 2006. Mario Perillo má slovo a máme na tento bod 15 minut. Prosím všechny o stručnost, protože potom máme ještě zprávu Sofie Okony. Mario Perillo má slovo. A, ano, děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Děkuji za debaty ze včerejška na dnešek. Zdržel jsem se v Itálii kvůli volbám tam. Pane předsedo, v návrhu eh, komise eh, se zavádějí nové politiky eh, v oblasti regionálního rozvoje, životního prostředí a ty patří důležitou součást strategie Evropa 2020. Politika soudržnosti zde sehrává eh, jednu z hlavních úloh při podpoře projektů a investic, jejíž cílem je dosáhnout nízkouhlíkového hospodářství. Návrh, který se týká eh, Evropského fondu pro regionální rozvoj, vyčlenuje pouhých 6 na aktivity, které mají snižovat dopad změny klimatu, což není dost vzhledem k ambiciozním cílům, již se má dosáhnout. Z tohoto důvodu jsem podal návrh, jehož cílem by mělo být zvýšení tohoto procentuálního eh, té procentuální součásti ze 6 na 10 pro rozvoj eh, regionu. A také jde o tematický cíl. Tady máme článek 5, odstavec 6. Je to cíl pro opatření na ochranu životního prostředí, ku příkladu úsporného využívání energií a také to máme eh, v příloze 1. Tam máme ukazatele, které se také týkají Evropského fondu pro regionální rozvoj. Především nám jde o snižování rizik plynoucích ze změny klimatu a eh, Jde nám především o přístup ekosystému. Navrhl jsem tam společné ukazatele, také eh, biologické rozmanitosti, které by se měly vztáhnout i na námořní prostředí a trvalou udržitelnost rybích populací a eh, berme eh, v úvahu i rizika v pobřežních oblastech. Zdroje, které jdou na investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti, je také třeba podpořit. Jediné zdroje, které mají členské státy k dispozici nyní, jsou zdroje obecní, zvláště jsou, jsou, zdroje, jsou zdroje vlastně z Evropské unie, zvlášť co se týče uh, regionů uh, v návaznosti na konvergence. Jinak se těším na uh, poznámky kolegů. Děkuji, uh, děkuji a nyní má uh, slovo další kolegyně Ajozo, prosím. A jak jsem řekla, také budu stručná. Chci říci, že tyto finanční prostředky i v minulosti sehrály důležitou úlohu a doufám, že pro rozvoj regionu v Evropské unii sehrají důležitou úlohu i nadále. Souhlasím s návrhem komise, souhlasím s těmi oblastmi, které je třeba nedotovat a souhlasím i s navrženými cíly a navrženými procentními sazbami. Co se týče pana Perila, tomu blahopřeji, odvedl skvělou práci a chci se vyjádřit jenom k několika jeho pozměňovacím návrhům. E, kolega Perilo navrhuje připojení do článku 9 odstavec 6 Eh, horizontálního nařízení na ochranu životního prostředí a účinné využívání zdrojů. Proti tomu nic nemám, ale možná by bylo možné tam začlenit všech těch 11 bodů. A co se týče těch méně rozvinutých oblastí, i zde je pro eh, připojení bodu 6 a s tím souhlasím, ale možná v oblastech, které mají větší potřeby, bychom nemuseli připojovat bod 6, mohli bychom je prostě nechat pod odstavci pro méně rozvinuté oblasti. A co se týče té navržené procentní, sazby a její změny z 6 na 10, myslím, že pro méně rozvinuté regiony je toto příliš eh, veliká změna, protože tam jsou velké potřeby a myslím, že je potřeba těm regionům ponechat větší flexibilitu, aby se rozhodli, které potřeby jsou nejnaléhavější. Takže nesouhlasím s těmi 10% pro méně rozvinuté oblasti, tam bych byla pro ponechání 6% tak, jak navrhuje komise. Myslím, že to je vyvážený přístup, vyvážený návrh. Co se týče společných ukazatelů, Eh, které si zpravodaj přeje jasně definovat. S tím souhlasím. Je třeba je přesně definovat, ale je také třeba říci, že abychom získali takové ukazatele, potřebujeme strukturu, která je opatřená kalkulací. To je tedy potřeba eh, vypracovat a dosáhnout rovnováhy. Takže při zavádění nových ukazatelů bychom neměli být příliš, eh, jak si jít do široka, protože by to odvedly zdroje jinam. Ano, děkuji. Další, kdo se přihlásil do debaty? Děkuji. A já také děkuji zpravodaji za skvělý návrh zprávy. V zásadě eh, povětšinou podporujeme zpravodaje, co se týče jeho pozměňovacích návrhů. Co se týče návrhu komise, i ten je kvalitní, co se týče ozelenění, ekologizace, to je něco, na co je třeba se v budoucnu více zaměřit a z toho důvodu by bylo dobré využít i tyto fondy na rozvoj těchto cílů. Několik poznámek. Spravodaj hovoří o znovu využívání odpadů. A to je důležité téma, kterému je třeba věnovat pozornost. Totež platí pro hromadnou dopravu. Tady zpravodaj změnil pojem urbání eh, doprava, městská doprava na hromadnou dopravu, to je také správné. Eh, navýšení procentní sazby eh, z 6 na 10 K tomu se stavím já osobně poněkud skepticky. Je samozřejmě velmi dobré, aby méně rozvinuté regiony investovaly do otázek ochrany životního prostředí, ale myslím, že 6 by tam mělo stačit. Ukazatele je třeba přesně nadefinovat a jsem si jistá, že komise se tomu bude věnovat, protože prozatím jsme se nedočkali od komise jasné odpovědi v tomto směru. Ta otázka ukazatelů tedy není ještě vyjasněna. Tematické priority to je velká otázka pro eh, naše další eh, finanční období eh, v oblasti rozvoje regionu a výbor REGI se tomuto tématu jistě bude také věnovat a proběhne intenzivní debata. Osobně si myslím, že bychom to téma neměli příliš rozšiřovat, protože bychom otevřeli jakousi pandořinu skřínku, kde bychom se tam snažili nadspat všechno. Děkuji. Děkuji a poslední eh, zpravodaj Nikos Kryzogelos, jestli se nemýlím. Děkuji, pane předsedo. Zpráva o tomto fondu se ubírá správným směrem, ale myslím, že bychom si měli stanovit ambicioznější cíle, pokud je o procento financování na životní prostředí a ochranu biologické rozmanitosti. Měli bychom samozřejmě přispívat k naplňování cílů strategie Evropa 2020, také prostřednictvím těchto cílů. A kapitola číslo 3 by neměla zakazovat provádění inovativních iniciativ v oblasti dopravy či v, v oblasti zachování biologické rozmanitosti a využívání alternativních zdrojů. Evropský fond pro regionální rozvoj by nám tedy měl umožnit posílit ekologické a ekologizující inovace v různých sektorech, tak aby ta celková strategie byla konsistentní. Neměl bychom zapomínat, že v bohatých rozvinutých regionech jsou nedostatečné investice včetně rozpoč- investic z rozpočtu do těchto oblastí. A jsou regiony, které naopak nejsou stejně rozvinuté. Měli bychom tedy se také v rámci ale rozvinutých regionů zaměřit eh, na ty sektory, kde trochu zaostává, eh, zaostávají řešení pro aspekt životního prostředí. Je třeba se také angažovat v oblasti alternativních zdrojů energií a byl bych rád, kdybychom zvýšili procento z těch 20 na 25 u nejrozvinutějších regionů a u nejméně rozvinutých bych to zvýšil z 6 na 15 Ve článcích 4 a 5 je třeba zesílit z komise týkající se investic do ekosystémů a biologické rozmanitosti, což nám umožní přizpůsobit se klimatickým změnám a také působit preventivně a zároveň vytvářet nová pracovní místa. Dále, pokud je o indikátory, je klíčové, aby odpovídaly cílům strategie Evropa 2020. a cíly trvale dobrých životních podmínek. Ty indikátory by měly být stanoveny pouze kvantitativně, měly být stanoveny také pro oblast klimatických změn, pro identifikaci rizik, potřebujeme indikátory, které nám umožní hodnotit stav ekosystému, zejména potřebujeme, určitě potřebujeme indikátory spojené s ochranou životního prostředí. Děkuji. Bohužel zástupce komise musel jít do výboru REGI vzhledem k tomu, že se nám ten program posunul, takže komise se omlouvá, nicméně na závěr dostane... Ne, ne, ne, ne, ne, nezlobte se. Aha, dobrá, tak te, nejprve tady Petr Líza a potom paní eh, zpravodajka. Dobrá, já budu samozřejmě stručný. Já děkuji Eh, zpravodaj a stínovým zpravodajem. Já si myslím, že musíme komisaře Hána podpořit. Je to poprvé, kdy se setkává eh, v tak pevné formě téma klimatu, ochrany životního prostředí a energetické účinnosti. A myslím si, že by proto bylo smysluplné, abychom komisi podepřeli, eh, zejména například v tom, když se navrhuje zvýšit zvýšit ten procentuální podíl. Samozřejmě eh, žádostí po snížení tohoto podílu je z členských států víc než dost a já si myslím, že komisař a potažmo zpravodaj v této věci na správné cestě. Eh, mě zaujalo jedno téma, které, je, které bylo prioritou, udržitelná turistika, udržitelný turistický průmysl. Eh, to tam bohužel zmizelo, já si myslím ovšem, že to je také prioritou eh, našeho výboru a bylo by fajn, kdyby to tam zůstalo. Jinak by možná mohlo dojít k nedorozumění v tom smyslu, že tyto projekty už dále nebudeme podporovat, což samozřejmě budeme. Dobrá, Sofie, prosím. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já chci poděkovat a poblahopřát zpravodaji ke kvalitě práce. Celá řada věcí již zazněla. Stejně jako Petr Líze se domnívám, že třeba podpořit pana komisaře Hána v těch různých aspektech, které chce provádět u této politiky. Je to důležité pro životní prostředí, pro biologickou rozmanitost a tak dále. Zemena Eh, pokud je o to tematické zaměření, u čtvrtého cíle, již to tady zaznělo, u méně rozvinutých eh, regionů zvednout to z 6 na 5 to již zaznělo. Takže já eh, předložím několik poznacích návrhů, tak abychom to znění trošičku ještě rozhodli. Myslím si, že dále v článku 3 je třeba zrušit odstavec, kde se říká, že investice do základních služeb pro občana mají být zakázány. Proč? Více než kdy jindy dnes občané potřebují základní služby. Evropa by to měla podpořit, takže myslím si, že eh, toto je třeba zrušit prostě, toto znění. Dále, jak již Evropský parlament vícekrát stanovil prostřednictvím různých usnesení svých, některé infrastruktury, například ty, které jsou spojené s vodohospodářstvím, nejsou zcela dokončeny, pokud je o pokrytí celého území v některých členských státech, to je jedna věc, nebo jsou ve špatném stavu v jiných členských státech. A tady eh, to již není způsobilé v oblasti to pakového efektu regionální politiky na renovaci infrastruktury. Já si myslím, že dnes eh, bychom měli pomoci samozprávným celkům eh, vybavit vybavit se kvalitní infrastrukturou, některé mají méně prostředků nebo, něk, nebo je pro ně obtížně získat podporu státu. Dále pokud o inovace a trvalý užitelný rozvoj, domnívám se, že bychom se měli velmi pozorně zabývat elektromobilitou, tedy eh, elektrickými vozy. To jde určitě směrem udržitelného rozvoje. Je třeba podpořit eh, opět eh, to, to veš, veškeré propojení a návaznost všech podporných prostředků, to znamená Eh, nabíjecí stanice a tak dále, dostatečné územní pokrytí eh, těmito věcmi, toto infrastrukturou. A konečně sport. Jsme tady ve výboru Envy. Sport eh, patří mezi pravomoci EU od zavedení Lisabonské smlouvy. Sport je také nástrojem veřejného zdraví a já si myslím, že je nutné, abychom mohli dát k dispozici investice i do sportovní infrastruktury. Je to problém ve všech eh, evropských regionech. Všude nám chybí eh, sportovní vybavenost, to znamená, že chybí pobytky pro občana, aby se věnoval také tělesnému pohybu. Myslím, že tady potřebujeme evropskou pobytku. A na závěr ještě pan Mario Pirillo. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente, solo... Eh, Děkuji, pane předsedo. Jenom několik postřehů. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili. Jsem rád, že se mi podařilo zažehnout zajímavou debatu. Netvrdím, že mě všichni dobře pochopili. Já jsem přišel s velice otevřeným návrhům, návrhem eh, eh, otevřeným eh, vůči podnětům od kolegů pokusíme se dopracovat k nejlepším řešením. My zde máme velmi vhodnou příležitost společně s komisí se znovu zamyslet nad tímto nařízením a tuto příležitost musíme maximálně využít, aby v nadcházejících letech toto nařízení skutečně um, sloužilo potřebám všech 27 členských států. Děkuji. Děkuji. A lhůta pozměňovacích návrhů 14. květen 12 hodin. Hlasovat budeme 20. a 21. Eh, června ve výboru a v regionu a ve výboru Regi 11. července a eh, v plénu pravděpodobně eh, v září 2012 po letní přestávce. Děkuji. A teď eh, se znovu vrátíme do dnešního eh, pořadu jednání. Máme bod 18 na pořadu jednání a to je zpráva Sofí Okony, která pro nás eh, představ, vypracovala zprávu. Teď jí dám slovo paní Okony. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak víte, již proběhla výměna názorů a diskuse o této zprávě. Nicméně tento balíček legislativní řeší vlastně tři hlavní cíle. Jednak podpořit rozvoj elektronické identifikace pro chovatele, kteří se to přejí zavést a dále zabránit tomu, aby eh, nebyly aby se rozvíjely paralelně různé eh, odlišné technologie v Evropě a dále snížit administrativní náklady eh, pro chovatele v sektoru eh, hovězího dobytka. Možná některé z vás překvapí, že tato věc dosud nebyla dokončena, ale já bych připomněla trochu vývoj tohoto legislativního balíčku. balíčku. Komise zveřejnila eh, dva příslušné návrhy 30. srpna loňského roku, dva tedy legislativní návrhy. Poté, co jsem byla ustavena zpravodajkou v říjnu, Předložila jsem eh, v lednu svůj návrh zprávy, nicméně po kompetenčním sporu eh, s výborem, mezi výborem zemědělství a tímto výborem se celý proces zablokoval téměř na 6 měsíců. 4. dubna komise zveřejnila změněný návrh a nyní tedy je to náš výbor, který je příslušný v této věci. V nedávné době pak ještě komise zveřejnila změnu tedy svého původního návrhu a proto jsem navrhla, abychom vyzvali komisi, aby nám představila změny, aby tedy proběhla dnes tato diskuse společná. Myslím si, že by bylo vhodné dát slovo komise, aby nás seznámila s těmito změnami a poté může proběhnout naše výměna názoru. Ano, já teď tedy dám slovo komisi. Prosím, máte slovo. Yes, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce paní Okony za tuto možnost objasnit náš změněný návrh. Samozřejmě je pravda to, co říkala paní Okony. Komise Nejprve zveřejnila původní návrh, který schválilo kolegium v srpnu 2011. Poté někteří z vás, nebo patrně všichni z vás, jste obdrželi v dubnu tohoto roku nový změněný návrh. Dovolte, abych vysvětlil, proč jsme přistoupili k vypracování změněného návrhu. Patrně bylo dobré to objasnit, tak abychom rozptýlili vaše případné obavy zde ve výboru. Jak víte, původní návrh, který byl přijat v srpnu 2011, měl za cíl mimo jiné zajistit, mezi jinými cíly tedy, aby platily rovné podmínky pro uvalování sankcí v případě eh, neplnění předpisů pro oblast eh, identifikace a značení eh, živých zvířat a skotu. V souhlasu s článkem 22 toho původního návrhu byly stanoveny jednotné podmínky. Měli, a mě, komise to nastavila tak, že to eh, půjde pouze eh, formou prováděcích předpisů. Poté, co jsme přeskoumali situaci, pokud je článek 22, právní služba komise nalezla nebo shledala vhodným vypracovat nový návrh, kde se pokoušíme vyjasnit eh, pravomoci komise a je tady zaváděná pravomoc komise podle článku 290 smlouvy přijímat aktiv přenesené působnosti na doplnění eh, primárního legislativního aktu, pokud je o uvalování správních sankcí. Takže tady jsem chtěl eh, objasnit právní pozadí celé věci, právní souvislosti. V tom změněném návrhu a v dalším návrhu, který obříte, který by měl být základem pro vyjednávání mezi institucemi, uvidíte, že článek 22, eh, eh, že tam tři odstavce byly změněny s hlavním cílem eh, doplnit textaci ohledně pravomoci komise v oblasti aktu přenesené pravomoci. A jak jistě víte, musí to být konsistentní s úvodními ustanoveními, takže tady došlo také u dvou bodů ke změnám. Takže jediným důvodem pro změnu návrhu ze strany komise bylo doplnit přesně, zpřesnit pravomoci komise v článku 22 pro možnost nebo pokud oblast uvalování správních sankcí. Takže tolik na vysvětlenou od nás. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď dám slovo stínovým zpravodajům. Dagmar Rodberen, děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce paní Okony i komisi. Kolega znovu vyzdvihl tu další pravomoci komisi. Já bych vydala politické doporučení, že vždycky upozorňovat u eh, aktů delegované přenesené pravomoci, jakou roli hraje eh, zde parlament. Toto je nástroj, proti kterému my nemůžeme nic mít a podle mého názoru ten technický návrh technická změna v tomto návrhu a tu také osobně své frakci e, doporučením, doporučím e, ke schválení. E, paní Okoný souhlasí, budeme tady mít také ty nové body a to je otázka elektronické, povinného elektronického značení a navrhneme přechodné pravidlo, aby bylo možné Eh, do určité míry dobrovolné elektronické značení. To byl vůbec vlastně obsah toho dosavadního nařízení. Dnes eh, eh, odpoledne bude o tom výbor Agri také hlasovat. Doufám, že se k tomu postaví rozumně a jinak k tomu návrhu nemám co říci. Co se týče obsahu ale povinného elektronického značení souhlasím, k tomu dobrovolnému mnoho děkuji. A dalším stínovým zpravodajem je Rika Mana. Eh, Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru je návrh komise kvalitní a zcela přijatelný. Co se týče elektronického značení, za to bychom se měli postavit, co se týče hovězího dobytka, ale nepodpořím žádné časové lhůty. A co se týče zrušení dobrovolných eh, systémů značení v rámci nařízení, i zde schvaluji návrh komise, protože to neohrožuje poskytování informací pro spotřebitele. A stále ještě to spadá vlastně do kompetence evropské legislativy, takže zde nemám žádné obavy. Nový návrh komise je pro nás celá přijatelný. Nikdo další se o slovo nehlásí zatím a proto dám slovo zpět paní zpravodajce, prosím. J'ai donc 20 minutes, c'est ça, monsieur le président? Takže mám 20 minut, pane předsedo, ano. Pokud jde o nový návrh komise, já naprosto souhlasím s Dagmar, nevidím tady žádný problém. Mě to nejprve trochu překvapilo, že je navrhována eh, v této fázi tato změna po eh, sedmi měsících po zveřejnění prvního, předložení prvního návrhu. Ale stejně jako kolegové, já jsem si plně vědoma toho, že akty v přenesené pravomoci eh, představují postup, který je velmi příznivý pro velmi výhodný pro Evropský parlament, takže v tomto případě nevidím žádný důvod se stavit proti tomu a souhlasím s kolegy. A pokud je o zbytek zprávy, k tomu bych ještě mohla mnoho říci, ale příležitost k tomu bude jindy. Protože dnes jsme se chtěli zaměřit na tento vlastně spíše procedurální aspekt. Takže děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. E, termín pro pozměňovací návrhy nebude, eh, nebude stanoven, jak si dohodli eh, stínoví zpravodajové. Ve výboru Envy se bude hlasovat eh, v červnu nebo v červenci a v plénu v září nebo v říjnu. Děkuji mnohokrát za velice cílenou práci. Bylo to dlouhé zasedání. Přeji vám všem dobrou chuť k obědu a nejpozději zítra se uvidíme v plenárním sále. Dobrou chuť.